A potom bude eh, obecná rozprava, obecná debata s ostatními řečníky a když budeme mít čas, tak si vezmeme další krátké kolečko otázek a odpovědí. Pokud se budete chtít přihlásit o slovo, tak stisněte tlačítko zvednout ruku a potom uvidíme, kolik budeme mít času a také to budeme brát v tom pořadí, v jakém se přihlásíte. Chci také všem připomenout, že byste měli používat sluchátka s mikrofonem. Je to opravdu důležité a důležité je také, aby byl dobrý obraz, aby tlumočníci mohli pracovat. Tolik tady pár slov na úvod a nyní předám slovo sama sobě, co by zpravodajce pro tento workshop. Především bych chtěla poděkovat oddělení pro tvorbu politiky, pro rozpočtovou kontrolu a také sekretariátu za to, že zorganizovali tento workshop. Přestože okolnosti nejsou úplně jednoduché v důsledku COVID-19. Oba útvory odvedly opravdu dobrou práci a, jak jsem říkala, ráda bych jim poděkovala. A chci také poděkovat všem expertům, zástupcům parlamentu, zástupcům různých institucí, kteří přijali naše pozvání. A nyní k tomu tématu, o kterém dnes budeme mluvit. Chci vám připomenout, že otevřené prostory nejsou novou koncepcí. Prošly si dlouhým vývojem, už od začátku 20. století. Otevřené prostory se často využívaly na pracovištích, třeba na sekretariátech, ve veřejných budovách. Paní Bory nám jistě řekne spoustu zajímavých věcí k vývoji otevřených prostorů. A dnes nové formy práce, především teleworking, způsobily, že je to dost populární, zvlášť v inovativních sektorech. Vidíme, že třeba technologické startupy prostory, které se říkají otevřený prostor, kreativní prostor, adaptivní kancelář a tak dále, využívají takové prostory. A to nám ještě vysvětlí paní Hapagangas. Nicméně ty základní rysy spočívají v tom, že se zbavíte stěn, vytvoříte překážky, dejme tomu rostlinami a to je vše. Ve Spojených státech se eh, využívají takové ty kamerlíčky, ale v Evropě dáváme přednost otevřenému prostoru. A jde taky o to, že pracovník nemá pevně dané pracoviště a v závislosti na své aktivitě v průběhu dne mění také působiště. A tomu se říká hot desking. Než nám k tomu naši řečníci řeknou víc, Ráda bych také zmínila výhody a nevýhody této koncepce. V čem jsou tedy výhody? Podniky zaváděly otevřené prostory v podnicích v podstatě ze tří důvodů. První je celkem zjevný snížení nákladů. Aby měli víc prostoru na té ploše, kterou mají k dispozici, tím se snižují náklady, zvyšuje se aktivita. A je to samozřejmě atraktivní pro startupy. zvyšuje se tím také kreativita ve vztahu ke kolegům. A jde o to, aby se vylepšila inovativní stránka, kreativita podniku. A další věc je také zlepšení týmové práce. Když je prostor otevřený, tak je mnohem snazší, aby mezi sebou pracovníci komunikovali, že teoreticky se zvyšuje spolupráce v rámci týmu a také mezi jednotlivými odděleními. Ale s těmito výhodami se bohužel pojí i nevýhody. Mnoho studií prokázalo, že dopad, jaký mohou mít otevřené prostory na pracovníky a na podniky, je asi takový. První z těch nevýhod, kterou chci zmínit, je to, že dochází ke ztrátě produktivity v důsledku hluku, teploty a nebo únavy. Je zřejmé, že pracovníci, kteří pracují v otevřených prostorách, jsou více vystaveni hluku, zvukům, telefonu pohybu svých kolegů. A když vás někdo vyruší, tak potřebujete asi 25 minut na to, abyste se začali opravdu znovu soustředit. Takže když vás pořád něco přerušuje, ztrácíte na efektivitě. Někteří pracovníci v otevřených prostorách přijdou až o 3 a 5 hodin, až 5 hodin efektivity v důsledku těchto přerušení. A zdá se, že eh, zvuky a hluk ruší ženy víc než muže. Teplota. Není možné regulovat teplotu individuálně v otevřeném prostoru a to by mohlo znamenat, že pro některé lidi to nebude pohodlné. A pak je tady také problém s kvalitou vzduchu v otevřených prostorách. Ta většinou není moc dobrá. Dohromady to znamená, že pracovníci jsou unavenější, ztrácejí na produktivitě a stoupá absence v důsledku nemocnosti. A tím se tedy zvyšují náklady. A otevřené prostory se kritizují také proto, že se v nich šíří choroby. Teď jsme si toho mnohem víc vědomi než v minulosti v důsledku COVID-19. Víme, že tato pandemie mění a bude nadále měnit způsob, jak pracujeme, včetně eh, rozprostření nebo rozdělení našich kanceláří. Třetí nevýhoda, kterou chci zmínit, je negativní pocit na pohodu nebo podmínky pro pracovníky. Je to tedy ten celkový dopad na produktivitu. Pracovníci jsou nespokojení, v důsledku těch věcí, které jsem zmínila, jsou nespokojení stále víc. Když tomu ještě přidáte teplotu, nedostatek soukromí, to, že vás pořád někdo sleduje, zahlcují vás informace, protože kolem sebe slyšíte rozhovory, telefonické hovory a tak dále. Možná to nevypadá až tak důležité, ale ta možnost personalizovat si pracoviště, mít pocit identity, omezit stres, a zvýšit pohodlí na pracovišti, to prostě v otevřeném prostoru nejde. Zvlášť, když využíváte tu koncepci hot desking. A tento workshop eh, má být nejenom užitečný pro členy našeho výboru, takže budeme mluvit o otevřených prostorách, ale jde také o to, abychom eh, dostali konkrétní příklady toho, kdy evropské instituce používají tento typ otevřených prostor. Vyslechneme si také soudní dvůr, nebo mm, uslyšíme o soudním dvoru, protože to je zajímavý příklad. Ti přestali využívat otevřené prostory na žádost pracovníků. Já myslím, že to ukazuje, nakolik je důležité zahrnout pracovníky do rozhodování. A bude zajímavé vyslechnout si zástupce této instituce. To bude paní Martinez Alonso. Také tady budeme mít zástupce Evropského účetního dvora. A uslyšíme něco o návrhu jednoho projektu bude tady eh, Jose Carrascosa Moreno. A pak nám něco řekne také zástupce Evropské komise. Evropská komise má 32 tisíc zaměstnanců, včetně zastoupení a delegací. A znamená to, že tedy dobrým příkladem. Komise má 477 otevřených prostor, s tím, že je to reakce na požadavek na flexibilnější možnosti práce a vytváření, jdeme tomu, pracovních skupin nebo vylepšení koordinace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. A samozřejmě nesmíme zapomínat, že se také snaží omezovat náklady. V současné době chce komise zavádět další otevřené prostory, ale teď se jich musíme zeptat, jaká vlastně situace je. Zeptáme se na to pana Beketa. A nezapomínejme, že i my tady v parlamentu chceme vědět, jaká je situace v Evropském parlamentu. A k tomu nám něco řekne paní Ilos. Já myslím, že pandemie COVID-19 způsobila, že spousta pracovníků, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, eh, se znovu zamýšlí nad tím, jak uspořádat pracoviště. A když zohledníme ty nové typy práce, které se objevují díky rozvoji informační technologie a komunikačních technologií, nastávají velké změny. A je zřejmé, že procházíme změnou paradigmatu ve světě práce. Jde o to, jakým způsobem chceme uspořádat, nastavit naše pracoviště a to bude velice důležitý aspekt. Musíme mluvit o spoustě věcí, já už nechci ubírat čas našim expertům, takže eh, nyní přejdeme na ty jednotlivé prezentace. Já nejdřív dám slovo oběma expertům, protože budou mluvit o takových koncepcích, jako je architektura, design a zdraví při práci. Nejprve tady bude doktorka Anu Hápa Kangas, která je specializovaná výzkumná pracovnice, zaměřuje se na zdravá pracoviště a pracuje ve Finském institutu zdraví při práci. Paní doktorko, mnohokrát děkujeme, že jste přijala pozvání. Prosím, máte slovo. Uh, good morning. I'm sorry, but I was under the impression... Dobrý den, já se omlouvám, ale já jsem měla pocit, že Kristýna Bon Danielson měla mluvit jako první. Me acaban de pasar una nota eh, y me de... Já jsem právě dostala zprávu, že začnete vy. Protože myslím, že doktorka Bodenová ještě není připojená, takže pokud vám to nevadí, tak byste mohla začít vy. Dobře, já se omlouvám. Tím musím trošičku pozměnit svou prezentaci, ale to nevadí. Dobrý den. Já budu o tomto tématu mluvit z pohledu zdraví při práci a ráda bych vám poskytla jakýsi přehled toho, jaké důkazy přináší výzkum, pokud je o různé typy dopadů na zdraví pracovníků. A zaměřím se především na flexibilní kanceláře založené na aktivitách. A já myslím, že podrobněji k tomu něco řekne další vystupující, ale jsou to tedy kanceláře, kde máme nejrůznější typy pracovišť, nejenom otevřené prostory, a prostor se využívá flexibilně. Lidé většinou nemají svůj vlastní pracovní stůl, ale přecházejí z jednoho pracoviště na druhé, podle toho, jaké mají právě úkoly a co potřebují. Je to nesmírně široké téma na 10 minut, takže některé z těch věcí budu přeskakovat. A pokud se díváte na slajdy, já začnu čtyřkou. Ráda bych něco řekla nejdřív k tradičním otevřeným kancelářím, protože ty koncepce se často zaměňují. A nevýhody, které zazněly na úvod, se týkají především tradičních otevřených kanceláří. Pro tyto kanceláře máme spoustu nejrůznějších výzkumů a víme opravdu dobře, že jsou problematické, a to z několika důvodů, zejména kvůli hluku a nedostatku soukromí. To jsou stresové faktory, které vyvolávají fyziologický stresový, eh, stresovou reakci organismu a hlavní zdroj stresu je hovor ostatních lidí a to je zvlášť škodlivé pro kognitivní výkony. Nepůsobí to jenom vyrušení, ale narušuje to určité kognitivní procesy, jako je krátkodobá paměť, psaní a čtení. Takže dlouhodobě vidíme také další problémy, dokonce zvýšené riziko absence v důsledku nemocnosti a dřívější odchod do důchodu. Ale opět zdůrazňuji, že toto se týká těch tradičních otevřených kanceláří. A musíme si dát pozor, abychom tyto eh, závěry nezobecňovali a neuplatňovali je i na modernější typy kanceláří. Kanceláří, které eh, vycházejí z aktivit, jsou otevřené prostory, ale určité prvky kompenzují ty problémy, které tady už zazněly. Využití různých typů pracovišť, včetně těch soukromých kanceláří a nebo otevřených prostor, dává eh, pracovníkům lepší kontrolu nad prostředím. A to je důležité ke snížení stresových reakcí. Méně výzkumu proběhlo, pokud jde o dopad kanceláří založených na typu aktivity. Například se neprošetřoval odchod do důchodu v takovém prostředí. Ale obecně řečeno z výzkumu vyplývá, že kanceláře, které jsou založené na základě na, na různých aktivitách, jsou vylepšením v porovnání s tradičními otevřenými prostorami a také v porovnání se sdílenými kancelářemi. Já myslím, že rozdíl mezi Soukromou kanceláří a kanceláří založenou na aktivitách je nejzajímavější otázka. Tady máme méně výzkumu. Samozřejmě je to velká změna pro pracovníky, kteří jsou zvyklí na soukromou kancelář, když se mají potom přestěhovat do takového otevřeného prostředí. A je pravděpodobnější, že v takovéto situaci nastanou nějaké negativní důsledky. Při nejmenším krátkodobě. Ale když se podíváme na výzkum na obecné úrovni, těžko říct, jestli soukromé kanceláře nebo kanceláře založené na aktivitách mají nějaké rozdíly. Těch rozdílů pár je. V, kan- v soukromé kanceláři, v samostatné kanceláři je hodnocena lépe otázka soukromí, nicméně celkové uspořádání má lepší hodnocení v těch otevřených prostorách. Ale jinak, pokud je o spokojenost v práci, celkovou pohodu, vypadá dost podobně. A často máme zjištění rozporuplná, protože soukromé samostatné kanceláře na tom byly lépe, nebo vyšly z toho lépe v některých studiích, ale hůř v jiných. Jaké z toho tady můžeme vyvodit závěry z těchto údajů? V praxi se to opravdu asi hodně liší, pokud je o to, jak vypadají ty kanceláře založené na aktivitách. V různých organizacích je to různé a mohou být rozdíly i v jednotlivých zemích. Je to tedy oblast, kde bychom potřebovali víc výzkumu. Můžeme se také podívat na to, jak jednotlivé prvky těchto kanceláří souvisí s pohodou a s dobrými podmínkami. Zaměstnanci, kteří několikrát mění pracoviště, jsou spokojenější se svým prostředím a uvádějí, že mají lepší podmínky a vyšší produktivitu než pracovníci, kteří jsou pasivnější, pokud je využití kancelářských prostor. Je také možné, že takovýto typ pracoviště navyšuje fyzickou aktivitu na pracovišti. A pokud tomu tak je, tak by bylo opravdu důležité a velice přínosné obecně z hlediska zdraví, protože jedním z hlavních eh, rizikových faktorů pro zdraví je to, že lidé sedí v kanceláři, takže čím víc se lidé v práci budou pohybovat, tím lepší to je. Ale nestačí přestěhovat se do kanceláře založené na aktivitě, aby to nastalo. Nicméně zdá se, že je to vhodný kontext, ve kterém je pak možné uplatňovat další intervence nebo kampaně, aby se navýšila fyzická aktivita. Má to ovšem také určité nevýhody. To, že člověk nemá vlastní pracovní místo a musí přecházet z pracoviště na pracoviště, také může být stresovým faktorem. Zvlášť pokud je obtížné najít vhodné pracoviště. Nebo přejít z jednoho typu pracoviště na druhý. To se může stát, pokud je těch pracovišť, pracovních míst příliš málo v porovnání s tím, kolik pracovníků kancelář využívá, a nebo pokud technologie nepodporují tako, takovýto flexibilnější pracovní styl. To, že lidé nemají svůj vlastní pracovní stůl, může mít také negativní vliv na interakci v rámci týmu, protože může být těžké najít kolegy v kanceláři. Ale zlepšit se mohou interakce mezi týmy. A samozřejmě to má také nějaká řešení, tento typ problému, ale je potřeba být si toho vědom. Také bychom se měli zamyslet nad klíčovými prvky, které jsou důležité pro uspořádání kanceláře. Protože ta koncepce kanceláře založené na aktivitách je velice obecná. A je důležité podívat se na to, jak konkrétně se některé aspekty řeší. Především je pro pohodu pracovníků a pro jejich produktivitu důležité, pokud jsou v kanceláři otevřené prostory, aby tam byly i tiché, klidné, soukromé prostory. A aby byly snadno přístupné. Za druhé, akustický návrh otevřeného prostoru musí být nesmírně kvalitní. Tak to většinou nebývá. Tady je důležité, aby akustický design omezoval rušení způsobené hovorem člověka. Ta, dělá se to tedy jinak než v těch soukromých samostatných kancelářích, kde řeč není zdrojem narušení. Ve Finsku to máme dokonce ve stavebním zákonníku, ale to je výjimka. Já myslím, že ve Spojených státech standard nebo norma pro dobré budovy také obsahuje takovéto prvky. A třetí důležitý faktor je změna způsobu řízení a zapojení pracovníků do rozhodování a do implementace takových prostor. Nejde tady jenom o ten fyzický prostor. Fyzickou pohodu ovlivňuje nejenom toto, ale jde také o to, jakým způsobem se lidé do toho procesu zapojí. A na závěr chci připomenout, že organizace také musí rozvíjet technologie, způsob řízení a pracovní kulturu, aby podpořili takovouto flexibilitu a mobilnější práci. Děkuji. Muchísimas gracias, señora Hapakangas. Ahora eh, Ano, děkujeme, paní Aně Hapakangas. A teď je paní doktorka Kristina Boden Danielson, která je docentkou architektury a je také působí na univerzitě ve Stockholmu. Vaše studie se týká návrhu kancelářských ploch a jeho dopadu na zaměstnance a organizace. Takže máte slovo, prosím. Ano, děkuji. Dobrý den. Pracuji jako architektka, jak v praxi, eh, tak i v akademické sféře a, a zaměřuji se na návrhy kancelářských prostor. Protože mám pouze 10 minut, tak se budu snažit eh, trošku mm, prosk- proskákat tou svou prezentací. Některé části přeskočím a podívám se rovnou <clears throat> na snímek, na snímek číslo 8. Zde vidíte sedm takových druhů návrhu kanceláří v současnosti, které se používají které mají určité architektonické a funkční rysy. Těmi funkčními rysy myslím organizaci práce, digitální řešení a také mm, pracovní kulturu, která souvisí s, touto návrhy kancelářských, s, to, s tímto návrhem kancelářských prost. Máme tedy samostatné kanceláře, dále máme sdílené kanceláře, mm, to znamená dva až tři lidé jsou spolu v kanceláři, no a pak máme ty otevřené velkoprostorové kanceláře, o kterých dnes hovoříme. Zde máme zase, tyto kanceláře jsou buď menší, střední nebo e, velké. Je to podle toho, kolik e, osob sdílí jedno prostředí. No a pak máme ještě ty kanceláře využívané flexibilně podle druhu aktivity pracovníka, o kterých už se také hovoří. Tam vlastně nemáte vlastní pracovní stůl, ale máte tam dobrý přístup k jednotlivým pracovním místům a také máme ještě kombinované kanceláře. Ehm, které mají také toto eh, různé ty prostory, ale také jsou tam i soukromé pracovní stoly, které jsou buď v soukromé kanceláři, anebo ve sdíleném prostoru. Také v těchto kancelářích se velice ehm, je vel, kladen velký důraz na spolupráci. Teď se podíváme na mm, snímek číslo 9, kde vidíme takový přehled toho, že mnoho, mnoho firm využívá eh, několik druhů kancelářských prostor. To bych chtěla zdůraznit, protože záleží na tom, jakou práci potřebujete od svých pracovníků. To znamená, a to pak tedy eh, eh, tím je ovlivněn návrh. Takže podíváme se teď na snímek číslo 10. Tady jsou tři studie, o kterých bych dnes ráda pohovořila, pokud budu mít dost času. První, study, první studie se týká dopadu návrhu eh, kanceláře na zdraví a uspokojení z práce. Druhá studie se týká toho, jak eh, uspořádání kanceláře ovlivňuje chápání um, vedoucí úlohy. A třetí studie eh, hovoří o tom, jak tedy to souvisí to uspořádání kanceláře s uspokojením z práce, s komfortem a také s pracovním výkonem. Máme studie, které jsme také ještě porovnávali s určitými faktory, o, o nichž víme, že také ovlivňují výsledky. Vidíte zde rovno rovněž čísla na dalším snímku. Takže na snímku číslo 11 se dovídáme něco o první studie. Studie číslo 1 se soustředí na dopad eh, uspořádání kanceláří na pracovní uspokojení. Mm, zkoumali jsme 485 osob, které pracují v sedmi druzích kanceláří. Všechno to vycházelo z pracovišť ve Stockholmu a byly tam čtyři druhy podnikání. Další tři snímky ukazují statistické výsledky, statistické výstupy, kde jsme také brali v úvahu i e, další faktory a ukazuje se, kde nebo v jaké věci má právě uspořádání kanceláře velký dopad. Někdy je dost obtížné mm, úplně se v těch tabulkách orientovat, takže možná bychom se mohli podívat rovnou na snímek 15, kde eh, je velice dobrý přehled všech výsledků těch jednotlivých studií. To znamená, Bílý kroužek znamená, že ta, eh, to uspořádání kanceláře má dobrý dopad, zatímco černý eh, kroužek znamená, že ten dopad je negativní. A teď se můžeme podívat na jednotlivé věci. Ukazuje se, že dvě, dva druhy kanceláře mají pozitivní dopad na zdraví, všeobecné i emoční, a přitom zdraví je tedy velice důležité pro pracovníky. Ukazuje se, že to jsou ty samostatné kanceláře, to je asi přirozené, nebo minimálně podle těch hypotéz, tak ty mají pozitivní dopad na zdraví, ale také jsme zjistili, že ty kanceláře využívané flexibilně podle druhu aktivit mají také dobrý dopad. A co se týče negativního dopadu, tak jsme zjistili, že jsou to hlavně otevřené velkoprostorové kanceláře, které jsou středně nebo méně velké. Co se týče pracovního uspokojení, tak se ukazuje, že to je vlastně téměř stejný výsledek podle druhu kanceláře. A ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že eh, po těch AFO jsou ještě ty stílené kanceláře, kde jsou dva nebo tři kanceláři. A samostatná kancelář má pozitivní dopad pouze pokud se jedná o individuální práci. Negativní dopad se ukazuje i u těch kombinovaných eh, kanceláří. Také ještě um, se vrátíme k výsledkům dalších studií. Teď se podíváme na studii číslo dvě. Druhá studie se zabývala dopadů na um, pocitování Eh, vedoucích eh, úloh. Měli jsme zde eh, příklad 5358 osob, kteří pracovali v sedmi kancelářích. A teď se podíváme na další studii. Zde jsme využívali různé otázky a různé průzkumy, protože jsme se chtěli věnovat různým typům vedoucích úloh – a na, další stu, na dalším snímku se ukazují výsledky. Ukazuje se, že sdílené kanceláře, kde jsou dva až e, pět e, osob, e, tam je to nejhorší, to pocitování těch jednotlivých topů vůdcovství, zatímco nejlepší jsou středně velké, velkoprostorové kanceláře, které zase, jak jsme viděli, neměly tak dobrý dopad na zdraví. Je to možné vysvětlit tím, že v tomto druhu kanceláří většinou pracují spolu, řadoví zaměstnanci i manažeři. A i jiné studie ukázaly, že to má většinou dobrý eh, dopad na pocitování těch eh, jednotlivých typů eh, vedení nebo řízení. Další studie, ta třetí studie, se zaměřuje na to, jak mm, jak mají eh, pracovníci pocit, že ta kancelář eh, podporuje jejich pracovní uspokojení, pocit pohodlí a také jejich pracovní výkon. Tato studie rovněž vycházela ze širokého vzorku z celého Švédska. Dále snímek číslo 20 ukazuje, že negativní dopad má ten typ hot desking. To vlastně není druh kanceláře, je to podkategorie těch eh, flexibilních kanceláří. Znamená to, že eh, eh, ta negativní dopad je zejména, když nemáte přístup k nějakým těm podpůrným pracovištím. A jedna z... Není také asi překvapivé, že zde pracovníci nejsou příliš spokojeni se svým pracovním prostředím. A také právě si stěžují na to, že nemají dostatečný přístup k nějakým těm podpůrným zařízením nebo pracovištím. Také vidíme, že ženy e, se vyjádřily negativnějším způsobem než muži. A to nacházíme ve všech těch studiích, e, že ženy nemají rádi ty kombinované studie. Možná to souvisí také s tím, jak se kdo staví k týmové práci. A teď ještě e, snímek 21 Tady je další tabulka, v níž vidíte korelační analýzu, kterou jsme učinili. Tato konkrétní studie ukazuje, nebo chtěla ukázat, jak je důležité, nebo jak přístup k dalším těm podpůrným eh, pracovištím a podpůrným zařízením přispívá ke spokojenosti pracovníků. Ukazuje se, že eh, právě nejnižší nebo nejnižší eh, hodnocení má nedostatečný přístup k těm podpůrným eh, zařízením. A také se ukazuje, že eh, pozitivně naopak hodnocené, aby ten pracovník měl možnost samostatné kanceláře pro práci, na níž se musí soustředit. Tam je korelace 0,46-0,45. No a na základě těchto tří studií mi dovolte učinit několik závěrů, co se týče toho, jak má vypadat dobré pracovní prostředí v kanceláři. Takže co jsou ty důležité věci, jaké jsou důležité rysy? Tři studie ukazují, že pokud chceme pro pracovníky dobré prostředí, tak eh, pokud se podíváme na eh, snímek 23 a 24, tak důležité je možnost osobní eh, kontroly pracovníka. A proto také ty samostatné kanceláře a ty kanceláře AFO jsou dobré a ty se, to jsou pak mají dobré dopady i na zdraví, i na pracovní uspokojení. Ale není to pouze jediný rys, také snímek 24 ukazuje, že další důležitým rysem je mm, příležitost eh, k pozitivním eh, stimulům a to může být třeba stimulace interakcí s kolegy, ale musí to být pouze tehdy, kdy sami chcete tu interakci. Nesmí to být eh, vyrušování těch pracovníků nebo vzájemné vyrušování. Také tam pracovníci hovořili o tom, že je důležité i stimulace příjemného prostředí, takže nějaká zeleň nebo třeba hezký výhled eh, z okna kanceláře. A myslím si, že to jsou ty hlavní výsledky, které můžeme učinit z těchto třech studií a pak určitě ještě bude prostor pro vaše dotazy. Děkuji. Muchas gracias, señora Bodin. Vamos a abrir un turno de preguntas. Děkuji pěkně za tento příspěvek a nyní nás čeká diskuse k těmto prvním dvěma prezentacím. Prosím, kolegyně, kolegové, máte prostor. Jako první pan Pexa, prosím, Nikolo. Mikuláši? Ano, já jsem tady. Doufám, že mě slyšíte. Rád bych poděkoval za tento velice příjemný úvod. Také děkuji za uspořádání tohoto workshopu. Myslím si, že to je velice důležité. Důležité diskutovat o, tom, tém, o tomto tématu. Já vedu malý tým a vím, že spokojenost zaměstnanců je na výsost důležitá. Vzhledem k tomu, že v kanceláři trávíme značnou dobu, tak je důležité nastavit tu pracovně soukromou rovnováhu. Je nezbytné vytvořit podmínky pro uspokojivou práci. Pokud nám tato aktuální krize něco ukázala, tak je, tím to, že technologie umožňují vzdálenou spolupráci a vzdál, práci na dálku. Bohužel jsme také zaregistrovali, že řada pracovišť není pro tuto digitální změnu adaptovaná, přizpůsobená. Především pro evropské instituce platí, že musí investovat do řešení otevřených prostor, které nejenom zvyšují efektivitu, ale také tr- transparentnost práce vůči veřejnosti. Pokud jde o spokojenost zaměstnanců, tak já si myslím, že by se každý měl mít možnost vyjádřit k tomu, jak bude jeho pracoviště uspořádané. Samozřejmě, že nelze nabízet univerzální řešení. Každý má jiné pracovní úkoly a jeho potřeby je potřeba respektovat. Když hovoříme o otevírání těch kanceláří, tak je potřeba také vzít v úvahu otázku soukromí. Ptám se, jestli jste se na to ve vaší studii také zaměřili. Jinými slovy, jak posuzujete dopad těch otevřených prostor na pocit soukromí? Otevřené prostory se doporučují především tam, kde je také umožněno pracovníkům eh, někam se uchýlit do soukromí. Takže eh, to mě napadlo během toho, co jsem poslouchal. Děkuji pěkně, Nikoláši. Měli bychom se pokusit eh, dát tady eh, možnost vyslechnout si více otázek a potom je, potom je zodpovědět eh, v kostce. Hovořilo se tady o mnoha aspektech, jako například věk, pohlaví a také to, jak se mění vnímání zaměstnanců s tím, jak tedy v průběhu doby lidé v těchto otevřených prostorách pracují. Hovořili jsme také o tom, jestli je také možné, aby se eh, pracovník eh, mohl držet svého místa, aby nemusel eh, měnit svůj pracovní stůl. Pokud si někdo například vybere, někdo by, že by chtěl někde sedět, a jiný den mu to někdo zasedne a pak zase ten zaměstnanec přijde a hm, chtěl by se tam vrátit. Určitě toto je potřeba zohlednit při projektování těchto kanceláří. Další věc je také možnost, aby se pracovník to svoje pracoviště jakýmsi způsobem hm, nějak ohraničil nějakými stěnami, či přepážkami. Otázka, jestli se na to také myslí. Takže poprosím o odpovědi a poté bude mít prostor další řečník. To byla řada otázek. Nejprve otázka soukromí. K tomu nemám žádnou studii, ale je to dobře zdokumentováno. Je evidentní, že nedostatek soukromí je v těchto otevřených prostorách eh, významným faktorem a je negativním faktorem ve srovnání s klasickými kancelářemi. Studie ukazují, že existuje velký rozdíl mezi eh, tedy uspořádáním ve flexibilních a tradičních otevřených kancelářích. Je zapotřebí, aby tady bylo eh, možné eh, nabídnout eh, určitou variabilitu toho pracovního prostředí eh, v závislosti na aktivitách, které se tam budou odehrávat. Další otázka se týkala věku zaměstnanců. Ve svých studiích se vždycky snažím zkoumat, jaký dopad má ten, který eh, projekt, tak to které uspořádání. Nicméně existují jedné studie, které poukazují na význam věku a zdá se, že největší problém působí hluk. Je to jeden z největších problémů ve sdílených uh, kancelářských uh, prostorech. Člověk tam nemá možnost se uchýlit eh, do tichého prostředí, kde by se mohl soustředit ženy a starší zaměstnanci obecně mají větší problém s tímto hlukem než mladší zaměstnanci. To ukázal průzkum mezi pracovníky kanceláří. Teď nevím, jak zněla ta třetí otázka. Mohli byste ji prosím zopakovat? Týkalo se to Eh, přizpůsobení zaměstnance, jak se adaptuje v průběhu, v průběhu doby. A pak tady eh, byla také ta otázka, jestli je možné zajistit, aby zaměstnanec seděl vždycky na stejné židli, aby tam měl ten pocit sounáležitosti. Já si myslím, že tento pocit sounáležitosti je důležitý pro všechny. Samozřejmě eh, v těch flexibilních kancelářích založených na aktivitách Eh, není eh, to stále eh, pracovní místo. A to je problém, protože mezi těmi kancelářemi založíme na aktivitě a těch kancelářích na základě hot deskingu je velký. Ptali jste se na to, jak se zaměstnanci přizpůsobují. Ano, významné je tady, významné tady úloha vedoucích pracovníků a také pracovní metody a přístup k dobrým digitálním řešením. Pokud je nemáte, tak to je problém, poněvadž tyto um, formy kanceláří, které jsou založeny tedy na té flexibilitě a na tom otevřeném prostoru, opravdu staví na těch digitálních technologiích. Pokud se bude vedoucí eh, pracovník eh, stavět eh, pozitivně k tomu, aby se přistoupilo k tomu typu kanceláří, jaký si zaměstnanci přejí, tak to určitě zaměstnancům, zaměstnancům pomůže v tom, aby se, si osvojili nové pracovní metody. V případě těchto kancelářích a především v době korona krize je pro zaměstnance i vedoucí pracovníky velice důležité na toto dbát, protože může dojít k odcizení, k izolaci pracovníků, k tomu, že ztratí vazbu na svoji, svého zaměstnavatele. zaměstnavatele. To znamená, že, zamě, že vedoucí pracovníci musí samozřejmě um, ideálně využívat ty digitální technologie a také zajistit adekvátní pracovní prostředí. Kolegyně Apakangas, můžete prosím zodpovědět otázky, respektive chtěla byste se k něčemu vyjádřit podrobněji? Třeba k něčemu, na co jste se předtím díky časové tísni nedostala? Ano, děkuji. Mohu se podesat pod všechno, co uvedla Kristýna Gordon Danielson. Opravdu záleží na tom, aby ten projekt kanceláře byl kvalitní. To samozřejmě předpokládá spoluúčast zaměstnanců v průběhu celého procesu od toho vlastního projektu i v dalších fázích, v rámci kterých probíhá dialog o tom, jaké, ehm, jakou podporu pracovník potřebuje, jaké, čeho se obává, Eh, jak by si přál tu kancelář využívat. Takže jak tady zaznělo, je poměrně běžné, že někteří zaměstnanci mají potíže tento typ kanceláří využívat. A chtějí si tu pracovní stanici eh, ponechat eh, jaksi ve svém vlastnictví v ozovkách, aby nemuseli pokaždé sedět někde jinde. Samozřejmě může to být problematické s tím, na čem pracují. Například, když bude někdo mít hodně papírování a budou zvyklí na to pracovat s radou dokumentů, nebo naopak budou hodně telefonovat, tak samozřejmě eh, to bude eh, jiný, eh, tady bude jiná potřeba. Pro zaměstnance, kteří naopak musí při své práci hodně konzultovat s kolegy a pracovat v rámci různých týmů a s různými zaměstnanci a pokaždé pracují, spolupracují s někým jiným v rámci toho kterého projektu, či musí konzultovat s experty, tak samozřejmě potřebují mít více toho soukromí, kde je možné v nějakém menším týmu v klidu pracovat. Pokud jde o ta takzvaná tichá pracoviště, to byla ta první otázka, tak my jsme tady ve Finsku provedli studii, která se týkala veřejných organizací, podstatě se jednalo o vládní budovu, což je dobrý, dobrý příměr. A v tomto konkrétním případě eh, tam byla výjimka v tom, že tam bylo opravdu hodně těch tichých pracovišť a zaměstnanci se to pochvalovali. Vyjádřili se velice pozitivně. Čímž se ukázalo, a tím se vracím k té první otázce. Pokud lidé potřebují využívat eh, to pracoviště jaksi trochu souk- v, soukru, v tom soukromém režimu, tak eh, toho rádi využívají. Pokud je o interakci, tak to je problém. Jakožto psycholožka mám vždycky problém s tím, když organizace hovoří o tom, že eh, chtějí tu kancelář způsobit eh, k tomu, aby se tam mohlo lépe spolupracovat. Eh, tam je několik efektů té interakce. Některé aspekty samozřejmě se mohou zlepšit, některé naopak zhoršit. Například ten pocit sounáležitosti, pocit komunity, to jsou věci, kde je opravdu těžké říct, eh, jaké jsou tady vlivy, protože to vždycky závisí na tom, jak je ta kancelář organizována, jak je ta pracovní činnost organizována v rámci toho prostoru. A jsou tady ještě další záležitosti. Víte, ta spolupráce opravdu není podmíněna pouze tím fyzickým prostorem. Je podmíněna spíše kulturou a také um, pocitem chuti spolupracovat, tím, že lidé se opravdu jsou přesvědčeni o tom, že to je pro jejich práci dobré. Takže je tady velká řada aspektů, které vstupují do hry. Snad jsem zodpověděla všechny otázky. Každopádně eh, toto jsem chtěla říct. Toto mě k tomu napadlo. Děkuji. Eh, creo que já vám oběma mnohokrát děkuji. Myslím, že tady máme ještě jednu otázku. Pan muž se hlásí o slovo. Pokud to půjde, tak vám slovo dám, ale pokud ne, tak to necháme na obecnou debatu. Slyšíte nás? Můžete prosím stisknout tlačítko, zvednout ruku? Bueno, me comunican que no, que no está siendo posible. Ne, údajně to nejde. Pane Kuši, takže v té obecné debatě vám vyhradíme čas. Máte teď technické problémy, tak se můžete zeptat potom. Takže děkujeme za tyto zajímavé prezentace a teď přejdeme na konkrétní příklady v evropských institucích. Nejprve dám slovo našim řečníkům a potom si vyslechneme otázky. Takže nejprve tady vítám paní Martínez Alonso, pracovnici Evropského soudního dvora. Prosím, máte slovo. Yes, and I uh, would like to thank you on behalf... Dobrý den, já bych vám ráda poděkovala za příležitost, kterou jsme dnes dostali, abychom vás seznámili s tím, co jsme udělali u nás a jakou máme zpětnou vazbu na otevřené kancelářské prostory. Především chci říct, že jsem členka výboru pracovníků, který není odborovou organizací. Členy našeho výboru volí zaměstnanci nejenom proto, abychom je zastupovali v jednání s vedením, ale také, abychom spolupracovali, aby naše služby probíhaly plynule, abychom předkládali návrhy, pokud je o organizaci a způsob poskytování služeb. Tradičně principy, kterými se řídí umístěvání pracovníků na pracoviště u soudního dvora, závisí na tom, kolik lidí sdílí příslušnou kancelář. Podíváme se na slide číslo dvě. V roce 2013 se soudní dvůr když eh, se část pracovníků přesunula do nové budovy, eh, zamýšlel nad tím, že spustí pilotní projekt, že se pokusí takový experiment a budeme mít otevřenější uspořádání prostor, zejména pro ředitelství pro informační technologie a pro bezpečnost, otázky bezpečnosti a zabezpečení. Říkali jsme tomu dynamické kanceláře. Cílem bylo zvýšit dynamiku ve skupině, zlepšit komunikaci mezi kolegy a zvýšit produktivitu a účinnost. Když jsem v roce 2015 k soudu nastoupila, vzpomínám si, že všichni mi kolegové se každý den stěžovali na otevřené prostory. My jsme měli otevřený prostor na celém jednom patře a bylo tam velice málo lidí. Já jsem pracovala v soukromém sektoru a na stejném prostoru nás bylo 50 nebo 80 a ne nějakých 20 nebo 30. Takže já jsem tomu nejdřív úplně nerozuměla. Ale stejně jak už jsme slyšeli v jiných prezentacích, velký problém byla hlučnost a soukromí. Nepůjdete si s kolegyní popovídat o tom, že máte nemocné dítě, když nechcete, aby to slyšelo celé patro. A pokud máte nějaký problém s pracovním výkazem od externího týmu, pokud si nejste jistí, že někdo z toho týmu nebude procházet tou kanceláří, aby přinesl třeba nějaké materiály, tak to taky neuděláte. A můžu vám říct, že k tomu docházelo, protože prostory pro schůzky na těch eh, patrech byly také otevřené prostory. A k takovým věcem docházelo na každodenním pořádku. To rozhodnutí také bylo přijato, aniž by se do toho zapojili zaměstnanci. Bylo to rozhodnutí, které přijalo vedení, protože celá řada studií prokazovala, že něco takového je lepší. A názor pracovníků nebyl zohledněn. Od samého počátku projektu měla celá řada kolegů obavy z dynamiky těchto prostor a stěžovali si výboru zaměstnanců. A Následovala memoranda adresovaná vedení. Jak si jistě umíte představit, nedočkali jsme se žádné pozitivní reakce a v roce 2017 nově zvolený výbor rozhodl, že se tím bude znovu zabývat, ale že k tomu přistoupí trošku jinak. Že se vrátí zpátky ke zdroji, neboli k tomu, jaký byl vlastně cíl toho projektu otevřených prostor. Byli pracovníci, kteří pracovali v těchto prostorách efektivnější a produktivnější, komunikovali lépe? vznikla opravdová dynamika? Byli pracovníci spokojení s tím, jak pracují od té doby, co se přesunuli do tohoto pracovního prostředí? A toto všechno může mít dopad i na motivaci. Motivaci každého z pracovníků. Na snímku 3 vidíte, že jsme provedli průzkum. Říkám to proto, protože pro výbory pracovníků, zaměstnanců. V té době to bylo dost výjimečné. Zaměřili jsme se na různé věci. Především eh, pracovní podmínky a kvalitu života při práci. A stojí za to zamyslet se nad tím, protože jde o pracovníky z různých ředitelství. Jak jsem říkala, měli jsme tam informatiku, bezpečnost a logistiku. Ve všech třech dohromady jsme měli eh, účast 70 a spojili jsme výsledky všech tří průzkumů. A už tady zaznělo v ostatních prezentacích, velký problém byl akustický komfort. 89% pracovníků měla pocit, že je to méně pohodlné než uzavřené kanceláři. Měli problémy se soustředěním, efektivitou, produktivitou. 61% eh, měla problém se soukromím a to je velký problém. Já si vzpomínám, že když byla vedoucí mé kanceláře pár metrů ode mě, nebo byl vedoucí pár metrů eh, ode mě, někde mi nechal na stole dokumenty, materiály, které byly vysoce důvěrné, byl to problém. Protože k němu do kanceláře v vozovkách chodil každý a museli projít kolem mě. Byl to trošku problém. Museli jsme hledat způsoby, jak to vyřešit na každodenním pořádku. A jsou to tedy ty otázky soukromí, důvěrnosti, hlučnosti. Zápasíte s tím každý den, po celý pracovní den. Na snímku čtyři máme něco o Carlsonově zákonu, protože já si myslím, že to dobře vystihuje celou situaci. Přerušovaná práce bude méně efektivní a potrvá déle, než když by byla provedena nepřerušovaně. Telefony, e-maily, diskuze mezi kolegy. Já jsem pracovala eh, v podpůrném oddělení, oddělení podpory informatiky a někteří lidé museli mít eh, telefon na reproduktoru, nahlasit to, pracovali na počítači. Představte si, že 4-5 lidí zároveň kolem vás má telefon na hlasito. To komplikuje práci. A jsou to problémy, na které nenarážíte v jednotlivých kancelářích. Většina kolegů se přesunula právě z těch uzavřených kanceláří do otevřených prostor. Nicméně dřív, když měli otevřené dveře do kanceláře, znamenalo to, že je někdo může vyrušit, ale když ne, tak to znamenalo přijďte později. Může to být jednoduchá věc, ale skutečně to fungovalo. Na snímku 5 vidíme, že jsme se říkali, jestli Otevřené prostory představují dobrou návratnost investic. A jak tady vidíte, máme tady určité výsledky z našich průzkumů podle těch jednotlivých ředitelství. Na prvním místě je informatika, druhý údaj je za logistiku a za bezpečnost a třetí je za logistiku. Pokud je třeba o klesající efektivitu, vidíte, že 61% pracovníků ředitelství pro informatiku mělo pocit, že jejich efektivita poklesla. V logistice to bylo jenom 38 Takže je tady vidět, že to nemělo stejný dopad na každého v závislosti na tom, jakou má práci. Protože informatika to je sedavá práce. Bezpečnost je něco mezi a logistika to je v podstatě potulné zaměstnání. Takže vidíte, že i toto má velký dopad, jaký potom máte pocit ze svého pracoviště. Na snímku 6 eh, jsme v situaci po tom průzkumu, to znamená v dubnu 2017 byl ten průzkum. V červnu jsme zveřejnili výsledky a zprávu. A když jsme se obraceli na naše vedení, eh, tak jsme postupovali tak, že jsme jim řekli, jaká je situace, jaké jsme měli návrhy a jaký by byl výsledek. Situace to byl výsledek našeho průzkumu, možnosti, to bylo to, co jsme jim předložili v naší zprávě a návrhy vycházely z těch jednotlivých možností. A navrhovali jsme to, co bylo podle nás za nejlepší možnost, nejvhodnější možnost, s tím, že v roce 2013 to měl být pilotní projekt a ve světle těch výsledků z průzkumu a analýzy, také s přihlednutím toho, jak vypadají aktivity soudu, výbor zaměstnanců vyzval vedení, aby věnovalo pozornost eh, problémů zaměstnanců, již cílem zůstává pracovat kvalitně. A aby se zajistilo, že nové uspořádání prostor bude úspěšné, je zásadní zohlednit to, s čím zápasí kolegové. Ukázalo se, že podstatný je opravdu konstruktivní dialog. V lednu 2018 jsme ty výsledky předložili našemu vedení. V dubnu se ráda řídila doporučeními našeho výboru, zřídili pracovní skupinu. Tu skupinu vedl ředitel pro infrastrukturu. Byl tam zástupce každého z oddělení, které mělo otevřené prostory, byl tam také člen toho výboru zaměstnanců prosinci 2019 eh, to mělo nějaké výsledky, vedlo to k tomu, že ředitel pro informatiku nám všem ve svém ředitelství poslal e-mail a byly tam, pokud si vzpomínám, dvě otázky. Za prvé, chcete se vrátit k uzavřeným kancelářím a pokud ano, souhlasil byste s tím, že byste měli menší kancelář? Protože po určitých výpočtech se ukázalo, že nemají dost prostoru pro každého, aby měl každý uzavřenou kancelář. Na základě toho pravidla, že někdo má mít větší kancelář, někdo jiný a tak dále a tak dále. Téměř všichni odpověděli, že jim nevadí menší kancelář. A na generálním ředitelství pro informatiku už teď máme znovu uzavřené kanceláře, Ostatní kolegové mají stejnou kancelář jako já. Ano, ta kancelář je poměrně malá, ale je mnohem snažší soustředit se, když musíte pracovat na něčem, co je třeba citlivější v kanceláři. A nebo třeba i vyškolit nového kolegu. Nebo kolegu, který se potřebuje seznámit s novou aplikací nebo s novým úkolem. Mnohem snažší je to ve vaší vlastní kanceláři. Ale současně, já tady už eh, končím, Otevřené prostory podle mě nejsou až tak špatné. Například v informace máme pořád ještě 80 externích pracovníků, kteří pracují v otevřených prostorách. Dovedete si představit, že by eh, linka pomoci v informatice nebyla v otevřeném prostoru? Já jsem pracovala i v jiných oborech. V určitých případech potřebujete, aby vás poslouchali kolegové, pokud máte třeba problém s nějakým klientem, pokud potřebujete pomoc, nebo pokud se něco děje, Potřebujete také důkaz toho, co jste řekli klientu. Máme také 200 kolegů v kancelářích soudců a v kancelářích tribunálu. A ti také pracují v otevřených prostorách nebo malých otevřených prostorách. Já mám tým eh, informatiků, kteří požádali, aby zůstali v otevřeném prostoru. Jsou to manažeři projektu, mají malý otevřený prostor. Je pravda, že je to tam útulnější jsou tam čtyři nebo jich je tam pět na konci patra. Mají tam takový malý otevřený prostor, ale je to oddělené od zbytku, takže akustika je celkem dobrá. A neruší je to v práci. Je pravda, že teď už měsíc pracujeme z domova a můžete prosím končit, protože už nemáme moc času. Señora Martínez, eh, puede. Paní Martínez, můžete to prosím rychle uzavřít? Děkuji za pozornost. Gracias. Después tendremos un turno de, de respuestas. No, děkujeme. budeme mít ještě možnost na otázky a odpovědi, takže ještě se k tomu možná můžete vrátit, kdybyste chtěla něco dodat. A teď už bych chtěla představit pana Joseho Su Morena, který je manažerem pro informace, pracoviště a inovace z Evropského účetního dvora. Máte slovo, prosím, na 10 minut. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat za um, předchozí prezentace. Já bych se chtěla eh, nejprve představit. Jsem, eh, tedy pracuji eh, v IKT, jsem manažer pro informace, pracoviště a inovace. Od roku 2004 odpovídám také za pracoviště v Evropského účetního dvora. Mám ve své prezentaci několik hlavních principů, několik hlavních pilířů, také jak se projevila i rekonstrukce a jaký máme výhled do budoucna. Takže co se týče těch hlavních principů. Za prvé, my jsme vlastníky našich vlastních, eh, našich budov, eh, protože to bylo efektivně, nejefektivnější rozhodnutí ohledně eh, té politiky budov. Také máme všechny pracovníky na jedné, v jedné budově, to je pro nás také důležité, abychom neměli pracovníky někde roztrkané po městě. Takže máme jeden takový kampus, a který se skládá ze tří budov. Máme K1, eh, K2 z roku 2003 a K3 z roku 2012. Všechny tyto tři budovy jsou propojené. Další princip je naše snaha o úspornost, účinnost vynakládání prostředků, ale zároveň chceme, aby pracoviště bylo přitažlivé, aby bylo bezpečné, aby bylo orientované na dobré pracovní podmínky, abychom mohli přilákat nové pracovníky a také si je udržet. Dalším principem je to, že e, jsme vycházeli z těch pracovních velkoprostorových kanceláří, ale zároveň tam máme prostory i pro jednotlivce a pro týmy, takže chceme takové uspořádání, které bude vhodné pro všechny. Také chceme, aby naše pracovní prostředí bylo inovativní a aby bylo dobré eh, pro eh, fyzik, eh, vlastně fyzicky, ale i digitálně. Také je zde dnes možnost pracovat na dálku. Máme zde různé inovace i třeba ve spolupráci mm, s dalšími evropskými orgány. No a další princip je také, že chceme být ekologičtí, máme různé ty certifikace a jsou tam různé nároky na ekologičnost a snažíme se tedy, aby to bylo nakladově přínosné. Co to je vlastně moderní pracoviště? Co si pod tím představujeme? Eh, myslím si, že vycházíme z těch tří takových pilířů, to znamená fyzické zařízení, jak vypadá to samotné pracoviště, a pak tam jsou, pak je tam taková ta korporátní politika. Eh, takže v tom zařízení tam jsou ty tradiční eh, samostatné kanceláře nebo kanceláře pro dvě osoby, jsou tam různé eh, zasedací, mm, zasedačky, jsou tam tiché zóny, jsou tam kuchyňky, je tam i třeba malá tělocvična, malý, malý fitness a také i nějaká místnost pro péči o děti. Co se týče technologií, zaprvé chci říct, že jsme všem dali laptopy, a to už eh, bylo někde před deseti lety, takže možná jsme byli taková první eh, instituce Evropské unie, která dala všem možnost pracovat eh, mobilním způsobem. Mm, a teď je také má každý možnost pracovat na dálku. Už dříve jsme využívali virtuální schůze třeba z různých misí, nicméně pandemie COVID-19 ještě urychlila přechod na ty virtuální schůze, které teď už dnes Mm, pořádají všichni. Chceme být také bezpapírovým prostředím, aby se snížila um, administrativní zátěž, což také nakonec, eh, tak také to třeba eh, sníží i rizika, které jsou, souvisí s nějakými tajnými eh, důvěrnými dokumenty. No a co se týče technologií, tak si vždycky musíme uvědomit, že na prvním místě jsou lidé. To znamená, velice často máme různé hybridní přístupy, ehm, máme kombinaci těch eh, přístupů na dálku a fyzické přítomnosti. No a dále jsou to tedy ty korporátní politiky, to znamená práce na dálku, flexibilní pracovní doba a nebo eh, environmentální politika, takže to je pro nás také velice důležité a souvisí to i s tím obsahem dnešního workshopu. Chtěl bych rovněž zdůraznit, že všechny ty postupy byly schváleny naším kolegiem. Jak to tedy vypadá s realizací? Jak to vypadá s těmi kancelářskými prostory v Evropském účetním dvoru? V roce 2012 už byla vystavena ta třetí budova. Mm, máme tam nové inovační mm, místnosti, kde máme třeba skleněné eh, stěny, skleněné příčky, mm, to vidíte na těch snímcích. Pak máme určité místnosti, kde se lidé mohou scházet neformálně. A poté, kdy došlo v roce K3 k dokončení budovy, tedy pardon, kdy byla dokončena ta budova K3, tak máme další novatorské projekty. E, mm, převáděli jsme kanceláře i archivy. Máme také další speciální zóny, například tiché zóny nebo zóny pro školení. Také jsme zjistili, že je důležité, aby tam byl ergonomický nábytek, ergonomické zařízení, že to je velice důležité. To znamená, eh, také je důležité mm, třeba přirozené světlo, skleněné stěny, dobrý výhled, to jsou rovněž důležité faktory. A pokud to chybí, tak eh, pak, eh, ty, mm, pak to vlastně nemusí, nemůže být úspěšné. Eh, tyto, pro, tyto principy využijeme i v budoucnosti při dalších eh, rekonstrukcích. Teď třeba začínáme s rekonstrukcí budovy K2 a tu bychom rádi dokončili do roku 2020. Čili tento projekt eh, budovy K2 se rovněž snaží nejenom zlepšit ty environmentální rysy, ale také uplatnit tyto nové principy. Je důležité, aby tam zůstaly i ty samostatné kanceláře. Nemůžeme je mít pro všechny, ale chceme vytvářet také různé kolaborativní, kolaborativ, kolabora, nebo různé prostory, které podporují spolupráci a mm, je to tedy také díky tomu, že eh, díky digitalizaci teď nepotřebujeme tolik kartotek archivů, a takže máme více prostoru a tím, že odstraníte ty archivy, ty kartotéky, tak pak můžete mít více mm, prostor pro další pracoviště pro další ty kolaborativní prostředí, nebo třeba i pro nějakou kuchyňku, nebo tam také je více světla, což je všechno příjemné, takže to je ten současný projekt. A pak je tam ještě další, mm, další menší projekty, to znamená e, samostatné kanceláře, um, a některé prof, prostory také byly přeměněny v kuchyňky nebo v místo, kde um, si mohou zaměstnanci dát kávu. No a teď se stále ještě zotavujeme, respektive mm, jsme uprostřed pandemie COVID-19, takže je těžké říci nějaké předpovědi, ale můžeme říci, že v dlouhodobém pohledu určitě budeme pracovat asi jiným způsobem. Už teď pracujeme duálně, máme, někdo pracuje eh, v kanceláři, někdo pracuje z domova. A poměrně rychle jsme se na tento způsob hybridní práce adaptovali, i když to vyžadovalo mm, přizpůsobení se těmto změnám. Byly zde určité fáze. První fáze byla, aby někdo mohl pracovat eh, z domova, aby měl všechny podmínky. To bylo úspěšné. Teď ale musíme mm, čelit dalším výzvám. Není to pouze v práci, je to v dalších oblastech života. Zkrátka, teď není tolik eh, osobního kontaktu, musíme na to myslet i v budoucnu. I v budoucnu ta interakce v rámci práce bude jiná, bude se pořád pokračovat s těmi samostatnými kancelářemi, ale bude tam i další poptávka po určitých společných prostorách. Také mm, jsme svědky nových e, trendů v technologiích, například je zde velká poptávka po těch hybridních schůzích, jako třeba je ta dnešní, to je takový příklad a budeme se zkrátka muset přistupsobit novým podmínkám, novému prostředí. Máme zde digitalizaci, digitalizace najednou eh, je nám trošku i více vnucována. No a pak ještě, co říkali kolegové, eh, to soukromí a eh, takové to rušení. Myslím si, že určitě tam jsou takové ty, eh, to, že vám chodí maily, že vám chodí SMSky, stále nějaké ty digi- eh, notifikace, takže ani to vyrušování není tak fyzické jako digitální. Ale chtěla bych říct, že i v rámci této krize vidíme určité příležitosti. Pokud nebudeme, eh, myslím si, že můžeme být efektivnější, nebo minimálně bychom neměli být méně efektivnější. Také vidíme zde různé příležitosti, jak chránit životní prostředí, třeba nepoužívat tolik eh, papíru, tolik eh, dokumentů tištěných. A myslím si, že máme i možnost eh, používat modernější manažerské postupy, třeba, že se nemají kontrolovat pracovníci, ale kontro- mají se kontrolovat úkoly. Některé manažerské mm, postupy už jsou dnes zastaralé. No a nakonec eh, závěrem bych chtěla říci, že pokud eh, porovnáváme samostatné kanceláře a eh, ty otevřené velkoprostorové kanceláře, tak mm, myslím si, že teď procházíme do nové pracovní fáze, máme ty nové digitalizace, takže teď ukážeme, jak to všechno bude fungovat. Z mé strany je to vše, děkuji za pozornost. Muchísimas gracias, señor Carrascosa. La verdad es que... Děkuji, pane Karaskosi. Je tady řada věcí, na které je potřeba se zamyslet. Nyní však dám slovo panu Marku Beketovi, eh, který je vedoucím eh, kanceláře nebo úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu. Takže prosím, máte slovo. Pane Bekete, můžete prosím stisknout tlačítko? Slyšíme se? Ano, slyšíme vás i vidíme. Děkuji pěkně. Omlouvám se za tu drobnou technickou věc. My máme 24 tisíc zaměstnanců, 785 tisíc eh, metrů čtverečních kancelářských prostor, kde působíme. Pokud se podíváme na to, eh, jak eh, je ten poměr mezi kancelářemi pro individuální zaměstnance, pro manažery a pro společnou práci, tak vidíme, že 70% zaměstnanců pracuje v tom kolaborativním eh, prostoru. Máme 477 těchto kanceláří. Pracuje tam několik tisíc lidí, takže vidíte, že jsme na tom rozhraní mezi malými a středními prostory pro spolupráci. 38 zaměstnanců pracuje ve sdílených kancelářích, kde jsou dva zaměstnanců a více a další pracovníci pracují v individuálních, nebo v samostatných kancelářích. Důležitá věc. 50% zaměstnanců nepůsobí v, ve vyhrazených kancelářích. Zavíváme zabýváme se také otázkou sdílených kanceláří a podle průzkumu spokojenosti zaměstnanců jsou tyto kanceláře považovány za tu nejméně žádoucí alternativu. Jsou tady dva kontexty. Jedním je ten politický, Musíme pracovat eh, ve front officech, to znamená, že s tím souvisí naše uhlíková stopa, kterou u našich institucí sledujeme. Naše budovy přispívají z 35 k celkovým emisím k uhlíku. Na různá zasedání dojíždějí externí odborníci, kteří mají na svědomí 22 uhlíkové stopy. Pokud se podíváme na eh, podíl těch sdílených eh, pracovišť na úrovni EU, tak eh, ty činí 50 Takže je tady ještě prostor pro zlepšení. My samozřejmě chceme každý metr čtvereční zazelenit. Respektive chceme, aby měli lepší kanceláře v lepších eh, budovách a chceme snížit eh, tu plochu kanceláří o 50 tisíc metrů čtverečních. S tím souvisí také nové způsoby práce, sdělení kolegia o nových způsobech práce z loňského roku. Obsahuje koncept pracoviště budoucnosti. Počítá se samozřejmě s větším využíváním výpočetní techniky. Vychází to z koncepce 3B, je to jednak behavior, čili eh, chování vedoucích zaměstnanců. Jde o to, jak tady řídí své pracovníky, potom jak eh, zvládají eh, využívání techniky a jak využívají pracovní Eh, prostory. Pohybujeme se ve velice konkrétní době, která je poznamenána koronakrizí. V březnu došlo k celkové uzávěře. Byl to velice náhlý zlom, kdy jsme museli začít pracovat zcela jiným způsobem. Nicméně ta práce na dálku funguje. Hovořím tady za celou komisi. Máme celkem 32 tisíc vzdálených eh, pracovišť. Do tohoto počtu patří také naši eh, dodavatelé, kteří pro nás pracují. Takže vidíme, že to nejenom funguje, ale je to víceméně stejně efektivní, jako bychom byli v kanceláři, možná někdy efektivnější. Takový příběh, eh, který bych vám chtěl sdělit, eh, já, my jsme posledních deset let hovořili o přechodu na bezpapírovou kancelář a najednou to šlo během pěti dnů. Z téhle situace jsme se poučili. Je to tak, takový nový normál. Nová norma. Pravdě, pracovníci pravděpodobně eh, budou zcela legitimně žádat, aby měli strukturovnější možnost eh, práce na dálku. Souvisí to s tím uspořádáním kanceláří. Jak jsem řekl, Máme eh, kanceláře, kde pracuje 9, 10, 12 lidí a ta kancelář umožňuje spolupráci a budeme chtít eh, takto pracovat i v budoucnosti, ale chceme to udělat pro pracovníky atraktivní, tak, aby se mohli účastnit hybridních zasedání a až se pracovníci vrátí zpět do kanceláří, což si přejeme. Chceme, aby se tam vraceli pravidelně na týdenní bázi, tak, aby mohli interagovat se svými kolegy, ať už na zasedáních nebo na, při eh, jak se, soukromém kontaktu, tak eh, tím zamizíme tomu, aby se vytrhl pocit izolace a odloučení. Samozřejmě je potřeba poskytnout zaměstnancům možnost uchýlit se někam do ústraní a tam eh, v klidu pracovat, ať už na nějakém úkolu, anebo si vyřídit něco soukromého. Závěrem několik slov. Vím, že máme málo času, tak dovolte, abych uvedl toto. Hovoříme o té nové normě. Do té debaty patří rovněž potřeba potřeby zaměstnanců při práci z domova. Sem patří například poskytnutí eh, laptopů. Pak je tady eh, zelená dohoda, jak eh, snížit uhlíkovou stopu. Prostor pro umožňující spolupráci bude významným prvkem naší debaty. Uvidíme, jak se nám podaří postoupit, až začneme renovovat eh, to portfolio našich budov, přičemž budeme se zbavovat těch, které nejsou výkonné, na, tedy ve prospěch těch, které eh, mají lepší, eh, lepší jaksi výsledky. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Muchas gracias, señor Becker. krát děkuji, pane Bekite. A můžeme si toto kolečko uzavřít prezentací paní Inos z oddělení logistiky Evropského parlamentu. Váš názor na otevřené prostory a na všechno, co jsme tady slyšeli, nás velice zajímá a proto vám chceme dát slovo, aby se se s námi mohla podělit o své zkušenosti a dojmy. Děkujeme. Děkuji za tuto příležitost, paní Garcia. Z mé strany to budou spíš poznámky, připomínky, komentáře než prezentace. Protože odborníci nám přednesli velice zajímavý názor na toto téma, kolegové z obou institucí rovněž. A já bych proto spíš jenom řekla, že v Evropském parlamentu jsme samozřejmě vedli stejné diskuze v posledních šesti, sedmi letech A také jsme se snažili využít zkušenosti právě třeba z účetního dvora, který je naším sousedem v Lucemburku, pokud je o naši administrativní budovu, na tomto pracovišti. V parlamentu kancelářské prostory a prostory pro zasedání představují trošku složitější záležitost, vzhledem k tomu, že máme v podstatě, abych tak řekla, trojí různé publikum nebo trojí různé uživatele našich budov. Samozřejmě zaprvé jsou to naši poslanci, 705 poslanců parlamentu, A těm my právě v administrativě parlamentu máme sloužit, máme jim pomáhat plnit funkci jako zástupcům občanů. A kancelářské prostory poslanců jsou proto uspořádané trošku jinak než kanceláře pro administrativu nebo pro politické frakce. To je další skupina, abych tak řekla, uživatelů našich kanceláří. Byro parlamentu, což je řídící orgán společně s generálním sekretariátem a s generálním ředitelstvím INLO, což je generální ředitelství, které má na starosti tyto záležitosti, v roce 2018 vedli celkem komplexní diskuze o tom, jaké jsou do budoucna potřeby z hlediska budov, logistiky. A v dubnu 2019 bylo schválilo strategii pro budovy po období po roce 2019. Je to materiál, ve kterém jsou uvedeny naše politiky z hlediska environmentálních politik, bezpečnostních politik, budov a také samozřejmě pokud jde o budoucí potřeby na místnosti pro zasedání. A v tomto materiálu bylo také schválilo určité uspořádání a principy pro využívání kancelářských prostor pro ty jednotlivé kategorie uživatelů. A když začneme nejdříve administrativou, Byro se dohodlo na určitém principu flexibility, aby každé generální ředitelství mohlo právě reagovat na to, co uváděl pan Pexa, a totiž, že nemáme jeden recept pro všechny. Je tady tady jistá flexibilita. Administrativa dává každému ředitelství flexibilitu, protože je zřejmé, že třeba právní oddělení potřebuje určitý jiný způsob práce než třeba oddělení pro tvorbu interní politiky. Ale jediná věc, která byla jednoznačně vymezená, byly určité environmentální principy, principy pro otázky spolupráce, ale rozhodně bez toho hot deskingu. Bylo tady jasné, že do budoucna každý v administrativním parlamentu bude mít stálé pracoviště, své vlastní pracoviště. Nepřejdeme tedy na hot desking, převezmeme určité prvky, které nám tady představili odborníci, paní Buda, pan, paní Hapakanas, je naprosto jasné, že využijeme určité prvky z takzvaného pracovního prostředí na základě aktivit, pokud je o kuchyňky, prostory pro setkávání pracovníků, prostory, ve kterých mohou lidé snadno spolupracovat. Dohodli se také na tom, kolik metrů čtverečních eh, budeme využívat. Každé generální ředitelství bude mít 10 až 12 metrů čtverečních. A v rámci jednotlivých ředitelství samozřejmě každý generální ředitel může po konzultaci s pracovníky přesněji vymezit budoucí potřeby. A chtěla bych říct, že k tomu došlo ve třech nových budovách, které jsme nedávno otevřeli v Bruselu a v Lucemburku. Dvě budovy v Bruselu jsme otevřeli poměrně nedávno. A tam probíhalo opravdu hodně konzultací, samozřejmě i s vedením příslušní generální ředitelství, abychom zjistili, jaké potřeby má vedení těchto generálních ředitelství i pracovníci. Máme také určitá pravidla pro ergonomický nábytek. Zvolili jsme si mnohem kvalitnější nábytek pro administrativu. Velice krátce, co děláme pro poslance. Samozřejmě noví poslanci po volbách v roce 2019 nebo ti, kteří tady byli v předchozím funkčním období, si všimli, že je tady velká změna. Máme tady teď flexibilitu. Za prvé, každý poslanec má trošičku méně kancelářských prostor v Bruselu a ve Štrasburku, ale je tady flexibilita, pokud je o uspořádání kanceláře. A to také odpovídá strategickému materiálu Bira pro období po, rok, po roce 2019. Chtěla bych říct, že mám za to, že parlament se snaží sledovat trendy ve vztahu ke všem skupinám uživatelů, ale samozřejmě zohledňuje také naše specifické potřeby, rysy naší práce, pokud je o zástupce občanů. Samozřejmě pro ty je kancelářský prostor velice důležitý faktor, aby mohli naplnit svůj mandát a provádět legislativní a rozpočtovou práci v oblastech, které mají na starosti. Mnohokrát děkuji paní Garcia za tuto příležitost vyjádřit se ke všem těm prezentacím. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, děkuji, že jste se k nám dnes připojila. A teď můžeme zahájit další kolečko otázek. A nejprve pán, slovo paní Peca, prosím. Mister, can you press the speak button, please? stisněte prosím tlačítko. Senior Pexa, Mikula... Pan Mikuláš Pexa. Ah, uh, uh I'm here. Uh, sorry. Uh... I was I was uh, kind of like uh, uh, kind of like missing your uh, your call. Uh, thanks uh, very much for the for the interesting presentation. Krát děkuji, já jsem tady, já jsem si neuvědomil, že jste mě vyvolala. Děkuji za zajímavé prezentace. Zdá se, že všichni mluvíme o podobných věcech. A já jsem rád, že jsem slyšela reakci na ty obavy z hlediska soukromí, protože já asi nejsem jediný, kdo takové problémy má. A říkám si, co bude následovat, nebo jak budeme postupovat dál. Protože některé ty věci jsou opravdu zajímavé a mělo by se to projevit v politikách Evropského parlamentu. Děkuji, pane Pexu. My na to navážeme ještě v závěrečné debatě, protože o slovo se hlásí také pan Joachim Spirs, nevím, jestli to vyslovuji správně, je to ředitel pro otázky budov u Evropského soudního dvora, já mu dám také slovo. A já budu mít také několik otázek. A pak to uzavřeme reakcí všech čtyř řečníků. Pane Spirsi, jste tady, prosím. Merci beaucoup et merci d'une façon plus, plus générale de me... děkuji. A děkuji také za pozvání. Já bych především chtěl upozornit na stranu 15 v brožuře to může být trošku zavádějící, protože se tam uvádí, že u soudu už nejsou sdílené prostory. To není pravda. My máme u soudu asi 500 lidí, kteří pracují v kancelářích, ve kterých sedí po třech, po čtyřech. Ale je pravda, že ten pilotní projekt, který proběhl a o kterém mluvil, mluvila paní Alonso, nebyl příliš úspěšný. Měli jsme určité cíle, pokud je o komunikaci, a využití prostoru. A toho se prostě nepodařilo dosáhnout. Zjistili jsme, že to má spíš víc nevýhod, pokud je třeba o soustředěnost, soukromí, to, jak se lidé mohou upravit podle svých potřeb ten prostor. A to nám chybělo v těch otevřených prostorách. A obecně jsme podcenili dva aspekty. Za prvé, byla to komplexní povaha celé této otázky. Ten příspěvek paní Hapakangas byl velice zajímavý. Tam šlo také o změnu chování, to je psychologický aspekt, a pak je tam ta otázka akustiky, technická záležitost. A to se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit. Já jsem také opravdu přesvědčený o tom, že kolega Jose Carrasco sám má opravdu pravdu, když říká, že teď eh, v době pandemie z toho musíme vyvodit poučení. A slyšeli jsme to i od ostatních. Musíme se poučit, musíme z toho vyvodit nějaké závěry, bude to mít dopad na náš způsob práce – bude to mít také vliv na to, jakým způsobem lidé eh, ty věci vnímají z psychologického hlediska, jak budou pracovat do budoucna na svých pracovištích. A jak říkal Mark Beckett, musíme zohlednit ty tři věci. Možná si někteří vzpomínáte, že eh, Evropská investiční banka měla také pilotní projekt. Oni se snažili proměnit soukromé kanceláře ve sdílené prostory Byly to otevřené prostory, v mnoha ohledech byly v podstatě luxusní, ale zajímavé na tom experimentu bylo to, že to byl projekt logistiky, oddělení logistiky, protože tam byl aspekt IT, tak se stal projektem IT. Ale nakonec si v eh, bance uvědomili, že nejzajímavější aspekt a největší výzva je způsob eh, vedení nebo změna způsobu vedení. Dochází tedy ke změně ve světě práce. Pokud přecházíte ze soukromých kanceláří v institucionální struktuře na nový způsob práce, musíte také změnit způsob řízení těchto lidí. A to je nesmírně intenzivní. Já myslím, že, jak říkala paní Linnos, kritický aspekt je tady hot desking, když se na to podíváme celkově. Když mluvíme o práci z domova, když mluvíme o tom, že jsme fyzicky přítomní na pracovišti, to jsou zajímavé aspekty. Je tady otázka úspor kancelářských prostor, ale já si myslím, že se musím opravdu hodně pořádně zamyslet nad tím, který přístup je správný a myslím, že ten instant, institucionální přístup, neboli podíváme se na ty studie, podělíme se o zkušenosti mnohem víc než v minulosti, to je opravdu zásadní. Abychom například mohli vyvodit některé závěry z toho, co tady řešíme dnes dopoledne. Mnohokrát děkuji. Já jsem také měla několik otázek na všechny, kteří tady dnes vystoupili. Já ty otázky teď položím a potom dám každému dvě až tři minuty, aby reagovali. Za prvé, jak můžeme dosáhnout toho, že prostředí bude atraktivní? Jaké můžeme využít stimuly? Jak můžeme zajistit, že budoucí pracoviště budou adekvátní a jak budou vypadat? Zamýšleli jste se také nad zvýšením produktivity v otevřených pracovních prostorách? Jaký vliv může mít pandemie COVID-19, pokud je o využití sdílených prostor? A ještě poslední otázka. Ta výměna osvědčených postupů a poučení. Probíhá něco takového mezi různými institucemi a mezi výbory zaměstnanců? protože, jak říkal pan Švírs, musíme se poučit z našich minulých zkušeností. Takže probíhá nějaká výměna. Dáme slovo paní Martinez, potom panu Karaskosovi, panu Beketovi a pak paní Linus. Já vám nebudu předávat slovo, jakmile jeden domluví, může začít ten další, prosím. So, uh, as I said in my presentation, I think Děkuji. Jak už jsem říkala ve své prezentaci, tak eh, generální ředitelství pro IKT chtěli otevřen, eh, chtěli vlastně si ponechat ty své velkoprostorové kanceláře a my jsme si vyslechli jejich názor a ponechali jsme jim je, takže si myslím, že je důležité nejprve se zeptat lidí, jaké mají potřeby, než jim změníme jejich pracoviště. ten jejich eh, prostor je teď menší, je tam lepší akustika a funguje to pro toto oddělení. Ale třeba u jiných, eh, a vím, že tedy v některých jiných generálních ředitelství to také funguje, ty eh, otevřené kancelářské prostory jsou menší, ale funguje to. Pro některé oddělení je to lepší, než aby byly každý v samostatných kancelářích protože to vytváří určité prostředí. A jak už jsem říkala, je důležité nejprve mít názor, snad názor samotných pracovníků a pak se, eh, pak se položit dotaz, jak na jejich potřeby, které vyjádřili, můžeme reagovat. Děkuji. Další řečník. Pan Karasko Samoreno. Děkuji. Já si myslím, eh, co se týče budoucnosti, to je těžké říci, ale musíme určitě vycházet z těch, eh, z těch různých postupů pro řízení lidských zdrojů. A pokud to prostředí bude atraktivní, tak bude jednodušší pro pracovníky ho přijmout. Je důležité mít eh, praktické, příjemné pracovní prostředí, kde jsou různé části různé prostory pro různou činnost. A pak je to i stejné, když pracujete z domova. Je rozdíl, zda pracujete z klidné samostatné místnosti, nebo pokud pracujete z pokoje, kudy prochází další členové rodiny a tak dále. Takže to se, ty, ta pravidla se týkají i práce z domova. A určitě v budoucnu bude všechno více digitální máme, je zapotřebí také eh, využívat různé osvědčené postupy, které se týkají práce na internetu, to je to takzvaná netiketa, takže je důležité používat všechny tyto osvědčené postupy v digitální v světě, v digitální práci. Budoucnost eh, v budoucnosti mm, se budeme snažit, jak podpořit pracovníky, aby byli efektivnější a také i spokojenější v práci. Nyní pan Mark Beckett. Čekáme na spojení. Děkuji, říká pan Mark Beckett. Ptali jste se, jak zatraktivnit pracoviště a jak zvýšit produktivitu. Uh, Souhlasím s tím, že musíme pracoviště nabízet jako eh, praco- eh, kvalitní eh, pracoviště, která mají všechny podpůrné zařízení, všechny podpůrné možnosti, aby pracovníci mohli pracovat jak přímo na místě, tak i z domova. A pracoviště musí být koncipováno i s ohledem třeba na ty nejmladší pracovníky, a na mladé, kteří budou nastupovat eh, na pracoviště, protože mladí lidé mm, často mají poměrně radikální názory mm, na to, jak má vypadat pracoviště, rozhodně v porovnání třeba s tím, jak když já jsem nastupoval před 30 lety poprvé do zaměstnání. Eh, mladí lidé mm, se nedomnívají, že nebo chtějí eh, také být stejně produktivní a chtějí na to mít jiné metody. Co se týče další otázky, chci říci, že v Bruselu máme eh, ten Illiswork, to je vlastně taková platforma, kde si jednotlivé orgány mohou vyměňovat osvědčené postupy, které se týkají kancelářské, kancelářské a tak dále. A v Lucemburku máme orgán Ishisil, kde to, což je rovněž platforma pro výměnu informací, a pak je výměna informací mezi Bruselem a Lucemburkem, pak je také probíhá dialog se samotnými pracovníky, a třeba v Evropské komisi to tak, že takovou, takovým typickým eh, fórem je společný výbor pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Um, jeden je v Bruselu a druhý je přímo ve společném výzkumném středisku. To je z mé strany vše. A ještě paní Linus na závěr. Děkuji za slovo, paní Garcio. Budu stručná. Nejprve odpovím na vaši otázku. Jak je to v parlamentu, jak je to s prostory pro administrativu a pro poslance, jak se snažíme, aby ta pracoviště podporovala spolupráci, aby podporovala příjemné pracovní prostředí. Takže za prvé, Zaměřujeme se na kvalitní ergonomický nábytek a také na udržitelný nábytek. Před 20 lety vypadal ten nábytek úplně jinak, všichni si to pamatujeme, takže dnes používáme třeba mnohem udržitelnější materiály, a také i pracovníci mm, si to pochvalují, máme dobrý, dobrou zpětnou vazbu. Také máme třeba speciální akustické příčky, akustické panely, také podporujeme květiny, zeleň, kuchyňky, místo eh, na kávu, nebo třeba i podporujeme vznik různých míst, kde mohou si lidé jen tak jak si popovídat neformálně. A pokud se ptáte, jak vypadají ty sdílené kanceláře, tak v Evropské parlamentu se jsou menší, maximálně pro dva až čtyři pracovníky, eh, s výjimkou některých eh, konkrétních eh, kanceláří, které ale byly mm, vypracovány na samotné vyžádání třeba z generálního ředitelství pro komunikaci, mm, protože někteří pracovníci tedy si vyžádali tyto, tyto větší sdílené kanceláře. No a otázka na produktivitu. Produktivita rozhodně neklesá, Zatím ještě nemáme všechna čísla ze všech generálních ředitelství, ale to, co mám zatím k dispozici, tak eh, na základě toho mohu říci, že došlo jak k zlepšení spokojenosti pracovníků v těch nových budovách, kde se využily všechny tyto nové rysy a nová zařízení a produktivita eh, buď zůstala stejná, nebo se zvýšila, ale rozhodně se nesnížila. Mark Beckett velice eh, otevřeně a upřímně řekl všechno, co se týče potřeby sdílet osvědčené postupy. Chci říci, že má, provádíme tyto výměny názorů a jsou velice užitečné. A pak ještě možná bych odpověděla eh, panu Pexovi. On se ptal na to, jak eh, budeme pokračovat to samozřejmě se týká i evropského, nebo co, co se týče Evropského parlamentu a prostor pro Evropský parlament, tak eh, řídící orgán je byro parlamentu pro tyto otázky a byro nebo předsednictvo. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli zřídil pracovní skupinu pro eh, budovy, dopravu a mm, zelený parlament, ekologický parlament. A oni vytvořili koncepci takového ideálního pracoviště, kde se testují jednotlivé kanceláře, jednotlivé uspořádání, testují je samotní pracovníci. Na základě toho budeme mít velice dobrou eh, zpětnou vazbu ještě předtím, než přistoupíme k dalším změnám. A mezi ty, celkově tam je 15 pracovníků, kteří testovali tyto různé kanceláře v roce 2017-2018. Pak máme také speciální steering group, která se týká nebo zařízení a vybavení. Stýká se každé dva měsíce a tam se probírají všechny věci, které se týkají kancelářů, dobrých životních podmínek pracovníků, ale i také třeba uspořádání těch pracovních prostor. No a další takovým fórem je Eh, generální ředitelství INLO, které vede dialog s zástupci pracovníků Evropského parlamentu. 5. října se konala eh, poslední schůzka, tedy před pár týdny. A hovořili jsme právě třeba o tom, jak mají vypadat kanceláře v těch lucemburských prostorách v nové budově Kurt Adenauer. Tyto schůzky se konají třikrát, čtyřikrát do roka, buď jsem tam přítomná já, anebo nebo je tam někdo za příslušné generální ředitelství, nebo je tam třeba někdo, kdo odpovídá za otázku dopravy nebo logistiky mm, v rámci GHR INLO. Čili tyto výměny názorů mm, jsou velice otevřené a velice užitečné se e, zástupci zaměstnanců, s tím výborem zaměstnanců. Takže se snažíme ze všech eh, sil, aby i samotní pracovníci měli možnost ovlivnit to, jak budou vypadat v budoucnu jejich pracoviště a aby se zlepšilo celkově pracovní podmínky v této budově, v, této, v tomto orgánu. Děkuji. Děkuji, paní Linus. Teď se nejsem jistá, zda se chce do diskuse přihlásit ještě nějaký další kolega. Máme k dispozici několik minut. Takže je zde ještě prostor pro případné dotazy, ale myslím, že nikdo se do diskuse nehlásí zatím. Takže já bych ráda řekla, že tento seminář byl velice zajímavý. Vyslechli jsme si mnoho podnětů od účastníků, mnoho věcí, které nám pomůžou zamyslet se nad novými způsoby ehm, návrhu pracovišť. Zaprvé bych chtěla zdůraznit ten požadavek na flexibilitu. Rozhodně ne, neplatí eh, to, že se mají zavádět nějaká plošná řešení, eh, stejná pro všechny. Eh, za druhé jsme se také dozvěděli, že to, jak vypadá pracoviště, tak to má přímý dopad na zaměstnance. To bychom měli ještě rozvinout, měli bychom se podívat, jak to přesně ovlivňuje zdraví nebo dobrou, mm, dobrou pohodu, dobré podmínky, jak to souvisí třeba i tedy s tím vedením. Porovnávali jsme mm, otevřené pracovní prostory které, kde se často projevovaly různé negativní dopady, vedlo to ke snížení produktivity. To jsou tedy mm, tyto velkoprostorové kanceláře jsme porovnávali s těmi klasickými, tradičními, samostatnými kancelářemi. Také jsme si vyslechli něco o těch nových flexibilních kancelářích, kde se můžete vybrat eh, pracoviště podle konkrétního úkolu, který zrovna potřebujete plnit. Mm, takže eh, je důležité, abyste bylo pozitivní mm, pracoviště, které nabízí pozitivní stimul pro pracovníky, aby pracovníci se mm, chodili rádi do práce, aby se jim tam dobře pracovalo. Pro zaměstnance je klíčové to, aby eh, rovněž mohli zasáhnout do procesu rozhodování, aby věděli taky, jaký to má mít dopad na jejich práci. Takže otázkou je, jak zapojit všechny ty, jak zapojit pracovníky přímo do toho procesu navrhování nových prostor, nového pracoviště. Také jsme hovořili o práci na dálku. Díky práci na dálku se radikálně snížil objem tištěných materiálů, eh, potištěného papíru. Takže také další věcí, že, že jsme se poučili v mnoha věcech, máme mnoho ponaučení z této fáze a možná ta budoucnost spočívá v eh, těch hybridních eh, mm, pracovištích. Je zde celá škála různých možností a také je zde celá paleta různých výzev, které se týkají pracovišť. Doufám, že tento seminář byl užitečný v tom, že jsme se zamysleli nad eh, eh, touto věcí. Bohužel ty okolnosti nám neumožňují takové ta tradiční jednání, tradiční slyšení. Určitě by se dnešního slyšení účastnilo mnohem více lidí. Bohužel technické možnosti nám to zatím neumožňují, nicméně ty prezentace a materiál můžete najít na internetu, tam se také, tato věc má také další dopady třeba na rozpočet a tak dále. Takže teď bych ještě ráda poděkovala všem našim panelistům za jejich přítomnost. Všechny prezentace byly nesmírně zajímavé. Jsem také ráda, že jsme zde měli rovné zastoupení mužů a žen když se podíváme na naše panelisty. Také bych chtěla ještě poděkovat sekretariátu, všem technickým pracovníkům a paní předsedkyně také laskavě děkuje tlumočníkům. Paní předsedkyně mohla uh, mluvit mateřštinou, mohla využívat tlumočení. Navzdory částečnému připojení na dálku, tak vidíme, že technologie eh, fungují, že nám umožňují spojení umožňují spolupráci. Já bych ještě ráda pogratulovala celému týmu za to, že dnešní slyšení, celý workshop eh, se mohl úspěšně konat. V 11.30 budeme pokračovat eh, s jednáním výboru pro eh, rozpočet. Chtěla bych vám popřát hezký zbytek dne a také hlavně pevné zdraví vám i